Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Dámy a pánové, vážení poslanci, po krátce přestávce opět zahajuji schůzi. První bod na pořadu jednání, který nás čeká, je prohlášení komise o situaci v Albánii. Na úvod bych chtěl předat slovo komisaři panu Štefanovi File, aby jménem komise téma uvedl. Předávám slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Děkuji za pozvání, abych zde dnes hovořil o Albánii. Ačko je, je Albánie na evropském kontinentu, velkou část 20. století byla izolována. Nicméně nyní je Albánie otevřená a dostupná. Stala se zemí s evropskou perspektivou. Dnes je ale v Albánii politická krize. A rozvoj, vývoj nebo události v Tyraně v pátek 21. ledna byly tragické situace dospěla do slepé uličky a to vedlo ke čtyřem obětem. Situace se musí změnit. Je nutné zastavit tuto spirálu zhoršující se situace a je nutné vyřešit politickou krizi. To je společná odpovědnost politických vůdců v Albánii to je také to, co očekávají občané Albánie a mají pravdu. Demokraticky zvolení zástupci musí jednat jako demokraticky zvolení zástupci, musí zastupovat lidi a snažit se nalézt demokratický kompromis. Pane předsedo, pokud řešení krize je v domácích rukou, my jako činitelé zvnějšku musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom takové řešení usnadnili. A Pan Miroslav Lajčák, ehm, ředitel ESVČ, dvakrát navštívil Tyranu, setkal se s prezidentem, s premiérem a s vůdcem opozice. A jsem velice rád, že je zde dnes vedle mě. A jménem vysoké představitelky a místo předsedkyně komise Katrin Eštnové a ehm, můžeme říct to stejné, co říkám já. Zastavte násilí a zahajte vyšetřování událostí. Toto vyšetřování by mělo být provedeno orgány spravedlnosti bez politických zásahů. Za druhé, zastavte urážky a implicitní i explicitní podkopávání státních institucí. Za třetí, Zahajte opět politický dialog. Uznejte, že máte společnou odpovědnost pro to, abyste zajistili pozitivnější budoucnost pro Albánii. V blízké budoucnosti to znamená zajistit společně provedení svobodných, spravedlivých a transparentních eh, komunálních voleb. A za čtvrté, začnete s, tou důležitou, s tím důležitým úkolem implementace čtyř důležitých priorit, které byly stanoveny v stanovisku komise z roku 2010. Vláda a komise to musí udělat společně. A političtí vůdci a i veřejnost reagovali eh, pozitivně na návštěvu pana Lajčáka. Eh, je zde určitá energie, která by měla být využita pro to, aby se z krize stala příležitost. Dva albánští političtí vůdci eh, si váží a eh, pozornosti, která je jim věnována, nicméně sami se dostali do slepé uličky. Dobrá vůle a pomoc Evropské unie nemůže nahradit dialog mezi politickými vůdci v Albánii. Můžeme pomoci přemostit tuto propast tím, že se budeme aktivně zapojovat. Nicméně nemůžeme tak učinit před tím, než obě strany ukáží, že jsou skutečně odhodlané a ochotné ehm, považovat za prioritu evropskou budoucnost ehm, Albánie spíše než eh, vlastní nepřátelství. Albánie musí splnit veškerá koreňská kritéria, včetně interaktivního politického dialogu a včetně toho, aby tam fungoval parlament. Jinak přístup nebude možný. V Albánii jde o následující vle, vě, eh, cíle. Máme zde závěry rady o koreňských kritériích. A dále je zde sdělení komise o 12 prioritách. Jejichž splnění umožní Albánii, aby zahájila přístupová jednání s Evropskou unii. Těchto 12 priorit zahrnuje mimo jiné zlepšení fungování demokratických institucí a politický dialog, dále právní strát, stát a reforma soudnictví, boj proti organizovanému zločinu a ochrana lidských práv. Těchto 12 priorit a koreňská kritéria to není jenom určité cvičení pro politiky. A tyto cíle mohou přinést skutečný přínos pro občany. Albánští politici e, musí dát přednost především zájmům občanů snažíme se o to, aby tyto priority se staly evropským rámcem, který umožní řešit politické výzvy v Albánii. Z tohoto důvodu jsem poslal dopis eh, premiérovi Berišovi jeden týden před demonstracemi a v tomto dopise jsem stanovil určitou cestovní mapu, která vychází právě z těchto 12 priorit. Tato cestovní mapa by měla pomoci Albánii dostat se z té slepé uličky. Všichni jsme pak ale byli svědky těch tragických událostí, které následovaly. Není ale příliš pozdě. Pokud eh, budou vidět signály, že zde existuje vzájemná ochota využít eh, tento evropský rámec pro překonání eh, politické krize a proto, aby, jsme, aby se Albany dostala ze slepé uličky, budeme reagovat pozitivně. Evropský parlament rovněž může sehrát zásadní úlohu vy jako politici můžete vyslat jasné signály ostatním politikům. Jasný signál z tohoto parlamentu a z Evropské unie o tom, že je potřeba situaci řešit, pomůže Albánii v tom, aby se vydala správným směrem. Využijme této příležitosti a pane předsedo, vážení poslanci, proto, abychom vyzvali premiéra Albánie, pana Berišu, k tomu, aby vytvořil skutečně inkluzivní politické prostředí v Albánii. Jiné další politické síly, občanská společnost a občanské organizace by profitovaly z evropské integrace. Zároveň bych chtěl vyzvat vůdce socialistů a pana Ramu, aby zajistil, že jeho strana bude skutečně konstruktivní opozicí. Opozicí, která um, využívá přínosů, ale nese také odpovědnost uh, v celém, v tomto inkluzivním politickém prostředí v Albánii. Děkuji. <clears throat> Děkuji vám, pane komisaři. A nyní řečníci za politické skupiny. Jako první za EPP pan Michal Gáler. Na dvě minuty, prosím. Děkuji vám. Eh, kolegové, především chci poděkovat za jasná slova ze strany komise. Eh, myslím, že dospěla ke sluchu těm, kam dospět měla. Myslím, že pro další rozvoj Albánie je nezbytné, aby byl vývoj ve směru k právnímu státu, v rozvoji demokratických institucí a tak dále. Toto se musí odehrát a odpovědnost za to mají občané a parlament eh, parlamentní formu nelze eh, nahradit ulici a vůbec ne tak, jak se o to pokusil pan Rama. Já vyzývám pana eh, Ramu a socialistickou opozici, aby pracovali eh, demokratickým způsobem, aby přestali spochybňovat volební výsledek, aby se ujali své opoziční role v parlamentu aby eh, také pomocí parlamentního vyšetřovacího výboru dospěli k návrhům. Existují možnosti ze strany OSCE, jak, návrhy, jak zlepšit volební podmínky ale jak eh, jsem se doslechl, pan Rama, když byl eh, zde ve Štrasburku, přislíbil, že 8. dubna se bude účastnit jeho strana komunálních voleb a Myslím, že popřává sluchu také radám ze strany svých socialistických kolegů, ale také při rozhovorech s jinými frakcemi. A já mohu ujistit, že také v naší frakci mnozí vyvíjejí činnost eh, směrem k Albánii, eh, tak abychom eh, dospěli skutečně k té inkluzivitě, o které zde hovořil pan komisař. A já jsem přesvědčen, že tímto způsobem jsme společně přispěli k tomu, aby Albánie se vydala dobrým budoucím směrem. Děkuji vám. Děkuji za SAD pan eh, Severin. Eh. Pane eh, předsedající, dámy a pánové, nepochybně bychom politickou situaci v Albánii mohli nazvat jako stagnací. Tato krize nemá konce, někdy je násilná, někdy ne. Evropský parlament přijal usnesení, v loňském roce volal domácí politické hráče potom, aby vyjednali politické řešení pro krizi a vybudovali minimální národní konsensus. Toto usnesení bylo ignorováno politickými silami a zejména pak vládou. Stejně tak doporučení komise a rady jsou opomíjena. Je nepřijatelné, aby výkon eh, práva na protest, zejména v zemi stižené korupcí, byl popisován jako převrat. Je nepřijatelné, aby důvěryhodnost státních institucí před um, prezidenta, eh, veřejnostátního zástupce byly podkopávány prohlášeními ministerského předsedy. A je nepřijatelné, aby se střílelo po civilistech eh, při demonstracích. Nebudou se konat za žádné volby, eh, politický eh, test se bude konat záhy a my žádáme, aby pan File a pan Rajčak zajistili co možná nejlépe mezinárodní monitorování voleb, které se budou konat tak, aby byly spravedlivé a svobodné, nebo alespoň, abychom byli schopni hodnotit, zda budou eh, volné a eh, spravedlivé. Podporujeme v tomto pana komisaře Fileho a také činnost pana Lajčaka a žádali jsme všechny politické síly, aby byla ukončena tato krize, protože alternativou je izolace Albánie a ohrožení evropských perspektiv. Děkuji. Děkuji. Za ALDE pan Šake. két Děkuji, eh, pane předsedo, pane komisaři, kolegové. Eh, dnes eh, je velice zajímavý den. Pokud se týče Albánie, já jsem hovořila se vůdci dvou hlavních politických stran a bavili jsme se o tom, jak pohnout z Albánii dále dopředu a jak vyřešit tyto problémy zájmu občanů. To znamená boj proti korupci, organizovanému zločinu a příležitosti pro novou generaci. Bohužel nikdo neměl návod spíše se navzájem obvinují. Zdá se, že politický establishment v Albánii se zajímá spíše o sebe než o svůj lid. A nevím, eh, jakým způsobem v této situaci zdůvodňovat úsilí o rozšíření Evropské unie tímto směrem. My jsme přesvědčeni o tom, že Evropská unie je hodnotovým společenstvím, čili překonala rozdíly minulosti a má společnou budoucnost. A my potřebujeme, aby to tež se stalo v Albánii, aby se Albánie nedusila stíny minulosti. A to znamená, že z odpovědnosti politiků je především postarat se o blaho svých občanů a o jejich evropskou budoucnost. Nové volby se budou konat v květnu, už se připravují a všechny politické strany by toto úsilí měly podporovat. Já vítám to, že Evropská unie chce sehrávat aktivní roli v zabezpečení jejich spravedlnosti a svobody. Musí to být tak, že každý člověk má jeden hlas a to je třeba, aby fungovaly demokratické instituce a právní stát. A skutečně jedině tak to bude, bude demokracie. Demokracie neznamená, že eh, vítěz bere vše. Je třeba, aby eh, tyto strany projevily své odhodlání pokračovat ve vývoji evropským směrem. Děkuji vám. Nyní jménem Zelených a Evropské svobodné aliance eh, Maria Kornelisen na 4,5 minuty, prosím. Přitar. Pane předsedo, krize v Albánii není nic nového. Tato krize nezačala v lednu tím násilím proti demonstrujícím a nezačala ani v roce 2009, kdy socialisté bojkotovali parlament po volbách. Tato krize je krize politické kultury zahrnuje bojkoty, hladovky, demonstrace a tak dále. To jsou normální nástroje albánské politiky. Korupce a úplatky jsou také součástí této politiky. A to je něco, co je velice daleko od politiky, kterou bychom očekávali od země, která má za cíl připojit se k EU. Já bych chtěla vidět v Albánii odpovědný parlament a vládu, kteří se snaží starat se o blahobyt občanů. Potřebujeme ale kroky na obou stranách, aby se situace pohnula. Musíme zajistit, aby vláda převzala svoji odpovědnost. Má odpovědnost dělat to, co je dobré pro občany. Musíme od nich očekávat, že udělají všechno pro to, aby se to, co se stalo v lednu, už nikdy neopakovalo. Samozřejmě potřebujeme nezávislé vyšetřování toho, co se stalo. A zároveň Eh, je nutné, aby se tvrdě postupovalo proti korupci. Samozřejmě opozice má také svoji vlastní odpovědnost. Musí zajistit, aby to násilí, k kterému došlo v lednu, už se v budoucnu neopakovalo. A eh, dále bychom chtěli, aby v květnu proběhly spravedlivé volby a aby v parlamentu probíhala diskuse aby se konečně začalo diskutovat o obsahu, například o zaměstnanosti. Komisař Füle v listopadu předal míček eh, albánskému soudu a řekl, my nemůžeme dále pokročit, než dojde ke zlepšení. Ale k žádným změnám nedošlo. Přesto já ale doufám, že pan Lajčák bude schopen dostat obě strany k jednacímu stolu a posunout eh, situaci dále. Ale nemám příliš mnoho naděje. Eh, obávám se, že k tomu nedojde. Možná bude nutné uvažovat dokonce o sankcích. Nemůžeme a, eh, a dovolit, aby k něčemu takovému docházelo bez nějakých negativních dopadů. A samozřejmě sankce by neměly mít dopad na občany. Musíme zajistit, abychom neudělali nic proti občanům. Musíme také zajistit, aby eh, zrušení víz se nestalo něčím, co bude zneužíváno. Musíme rovněž eh, přemýšlet o tom, že bychom eh, vzali peníze z EPA A zajistili, aby peníze eh, se nedostávaly do eh, rukou vlády. Takovýto tlak by mohl fungovat. Eh, doufám, že ale nebude nutné k něčemu takovému sáhnout a doufám, že pan Lajčák bude úspěšně jednat v zájmu albánských občanů. Děkuji a nyní jménem ECR pan Charles Tenok szól hozzánk itt. Má slovo na dvě a půl minutu. Uh, pane předsedo, pane komisaři, pokud má dojít k pokroku v Albánii směrem k vstupu do Unie, je třeba, aby političtí vůdcové se chovali demokratičtěji a eh, dospěleji. To, co se stalo v minulosti, v minulém měsíci, to je dědictví albánské politiky. My jsme eh, v loňském roce umožnili bezvízový styk pro Albánce a možná, že výsledkem je více ekonomických emigrantů do Schengenu. Tyto kroky ovšem by měly být eh, doprovázeny tím, že Albánie bude, čeka, bude plnit očekávání Evropské unie, to znamená kroky proti organizovanému zločinu. Eh, ale bohužel ministerský předseda Beriša eh, zasahoval do eh, řízení eh, s gardisty, kteří zasahovali proti demonstrantům. Rozhodnutí socialistické strany k bojkotování parlamentu z důvodu údajného zmanipulování voleb je nebezpečná pro stabilitu a v Albánii a samozřejmě ohrožuje to také důvěru Evropské unie v stabilitu v Albánii. Evropská unie by možná měla v souvislosti s tím zvážit svoji rozšiřovací politiku. Otázka tedy je, jestli eh, Albánie nebyla přizvána k rozvodům příliš brzy. Je třeba se zamyslet nad tím, eh, jak to skutečně je, nad prioritami Albánie. Eh, Albánie je členem organizace zemí islámské konference a také eh, dochází k lobování na půdě spojených národů a tyto země zde vždy hlasují jako blok. Albánie i Turecko jsou signatáři kahirské demo, deklarace o lidských právech a to není slučitelné s, právou, s právem šaria. E, e, Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku považuje šariu za neslučitelnou s evropskými hodnotami. Zdá se, že tedy Albánie je pouze nominálně země, která je sekulární Dá se říci, že e, ty vztahy jsou sice založené více na penězích než na opravdovém náboženské přesvědčení, ale přesto to má dopady do budoucnosti. Nyní pan Nikolas Kuntis za GUE NGL na tři minuty. Děkuji vám, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, pane komisaři, Doufal jsem, že rok po volbách v Albánii eh, bude eh, situace lepší, nebude dále stagnovat. A po usnesení Evropského parlamentu jsem doufal, že se situace zlepší. Byl jsem přesvědčen, že očekávání přistoupení k EU bude podnětem pro Albánce protože se zdá, že si přejí přistoupit k Evropské unii. Také, že se takto budou řešit ekonomické eh, problémy země. Nicméně stagnace pokračuje dál. Je tam stále situace ve slepé uličce, eh, ale musí o tom rozhodnout albánský lid. Bohužel se věci v Albánii zhoršily. Je mi velmi eh, líto těch obětí ze 20. ledna. My jsme proti násilí, a žádáme, aby byly ukončeny represe a aby se respektovala lidská práva, aby byly postiženi viníci. Ale mám obavy ohledně těch květnových voleb eh, do místní zprávy. Musíme zaruč, zaručit a činit všechno možné, eh, aby eh, tyto volby byly Eh, spravedlivé. A je třeba, abychom k tomu podněcovali i místní orgány v Albánii, aby eh, byly, eh, byla respektována mezinárodní pravidla pro svobodné a spravedlivé volby. A celá Evropská unie, doufám, že takto bude tuto myšlenku podporovat. Jak pan komisař File řekl, je třeba, abychom pomáhali z naší strany Nicméně nesmí zde zaznívat nějaké politické zabarvení, eh, které bychom navrhovali Albáncům, protože to je jejich úkol, to je úkol albánského lidu. Hovořilo se o hrozbách a opatřeních, které by pak postihly albánské občany a které by nevedly k žádnému výsledku. Evropská unie eh, prostřednictvím vztahů eh, se zemí, která je nám tak blízko, musí vykonávat svůj vliv a musíme zdůrazňovat, že problém bude vyřešen jedině jedině prostřednictvím tamních politiků, kteří budou vést lokální politický dialog není, eh, není eh, zapotřebí, abychom eh, hovořili o, o tom, že kdo vyhraje volby, vyhraje všechno, protože mm, kdyby toto se mm, po Albány prosazovalo, tak by se situace ještě zhoršila. Albánie má potíže, další problémy se rodí z politické situace, Eh, známe hm, problémy, které jsou v Itálii, které jsou v Řecku. Řešení politické situace závisí na chování vedoucích představitelů polsk, eh, pardon, hm, albánské scény. No, děkuji. Pan Bastial Belder je dalším eh, řečníkem. Má dvě a půl minuty za EFD. Děkuji vám, pane předsedající. Jako novinář jsem v 90. letech několikrát Albánii navštívil. Vždy jsem měl ten dojem, že mnozí lidé jsou talentovaní, mnozí mladí lidé zde byli a, země, která má tolik mládeže, má budoucnost a proto eh, bychom eh, měli odvážně přistupovat i k této nové perspektivě pro Albány. Dnes ráno jsem hovořil s dvěma profesory eh, z, z různých univerzit a oni mm, se mnou hovořili o všech těchto tématech. Um, která jsem probíral i s představiteli církví. Um, v podstatě se jedná o um, volání, které přichází z Albánie. Uh, je to volání po budoucnosti. Je zapotřebí, aby, aby v Albánii všechny politické síly vedly dialog a snažili se dojednat řešení. Je to skutečně volání o pomoc, které k nám doléhá z Albánie. A proto vy, pane komisaři, eh, musíte v tomto činit vše, co můžete a já vám přeji hodně štěstí. Pak je to ještě jedna eh, otázka. Někdo v Tyraně mi řekl, že je tam určitá eh, skupina ehm, albánské mládeže, eh, která skončila eh, ve spárech ilegální prostituce. Je třeba, aby Evropská unie ze všech sil bojovala proti obchodování se ženami pocházejícími z Albánie. Vigula. Děkuji. A konečně jménem nezávislých má slovo pan Bela Kováč na minutu. Děkuji. Od voleb v Albánii v roce 2009 je politický život v napjaté situaci. Parlament a instituce nefungují účinně. Skutečnost, že socialisté stále obvinují vládu z podvodů, z volebních podvodů a vzhledem k tomu že by chtěli předsunout volby. A ministerský předseda Beriša nechce odstoupit z funkce, ale ovliv, ov, obvinuje opozici s násilností. Já mám pocit, že vyjednávání nebudou korunována úspěchem. Budoucnost Evropské unie, budoucnu musí Evropská unie posílit tuto zemi v boji proti organizovanému zločinu. Je to důležité nejenom pro Unii, ale i pro ty členské státy, nebo budoucí členské státy. Takže abychom vylepšili situaci v těchto zemích, je důležité obnovit demokratické instituce v těchto zemích. Děkuji. A nyní předávám slovo panu Eduardu Kukanovi, na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, politická krize v Albánii trvá příliš dlouho. Ano, není to v podstatě slepá ulička, ale je to vleklá politická krize. Velice to ničí je pověst země, ničí to ambice této země stát se členem Evropské unie. Nesmíme prodlužovat toto napětí. Co musíme udělat? Musíme vyslat společný signál, že chceme Albánii jako kandidátskou zemi, ale političtí vůdci na obou stranách musí prokázat vůli řešit politické problémy a přitom respektovat zákonnost, ústavu a také demokratické instituce. Příliš dlouho se snažíme hledat řešení dané situace, aniž bychom dosáhli nějakých matatelných výsledků. Odsuzujeme násilí, ke kterému došlo v ulicích během demonstrací 21. ledna v Tyraně. Došlo k zabití čtyř lidí a tyto případy musí být prošetřeny. V květnu letošního roku mají proběhnout komunální volby, což bude opět eh, další demokratický proces. Političtí vůdci by měli soustředit své úsilí a najít záruky, aby tyto komunální volby nepřinesly více napětí a neprodloužily danou krizi. Na závěr, pane předsedo, eh, chtěl bych zdůraznit důležitost politických sdělení a návrhů, které byly v projevu pana komisaře Fileho na začátku naší rozpravy. Nejlepší příspěvek, nejlepší pozitivní příspěvek ze strany Evropského parlamentu v dané situaci je dát plnou váhu, eh, důležitost za tyto návrhy, to je jasné. Musíme vyslat jasný jednotný signál všem politickým stranám v Albánii. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Hanes Svoboda na dvě minuty. Thank you very much. Děkuji. Já chci poděkovat panu komisaři eh, Fielemu za to, co řekl tak jasně. Já pozoruji jeho angažmá už delší dobu, také eh, Děkuji panu Leč, eh, Lečákovi za eh, jeho zapojení za poslední měsíce, protože se nebál se pustit do senzitivních problémů. Oběma přeji mnoho štěstí a myslím, že z této debaty eh, vyjde skutečně takový společný duch, a e, společné zasazení e, o to najít na řešení pro Albánii. Jsem k této debatě ale trochu skeptický. Není nic horšího pro vývoj Albánie, když e, jí různé strany v tomto parlamentu vyčítají to, co také slyší často doma. My bychom měli zastávat jednotný názor a jak eh, vláda, tak opozice se musí držet toho najít teď řešení z této krize. Protože, pane kolego Peldane, eh, po Eh, pádu Hodžova režimu jsem se rozjel do Albánie poměrně brzo a byl jsem eh, opravdu eh, velice nadšen tím odhodláním mladých lidí vybudovat demokracii, ale moc se toho nedělo, je to veliké zklamání a politické třídy v Albánii nejsou schopny plnit přání albánského lidu nám, eh, tedy eh, zbudou naše eh, politické příslušnosti, naše osobní přátelství, ale měli bychom, měli bychom se snažit pomoci alespoň k transparentnímu průběhu dalších voleb v Albánii to, co zde eh, bylo řečeno, co bude nezbytné pro tyto eh, volby, ať už eh, tedy ze strany zákonodárných sborů nebo ze strany dalších orgánů, na pomoci k tomu, aby se tyto volby konaly v demokratickém duchu protože ty volby by se mohly stát začátkem nového politického klimatu eh, v Albánii. Albánie to má velice zapotřebí, v tom se všemi souhlasím, pakliže se v Albánii nic nezmění, tak bude Albánie izolovaná. A my nechceme Albánii izolovanou, my chceme, aby Albánie šla cestou do Evropy. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Stanimír Ilčev má slovo na minutu. Děkuji, pane předsedo. Hned na úvod bych chtěl říct, že albánská společnost, albánské obyvatelstvo je poněkud zvláštní. Byl bych rád, abyste mě správně pochopili. Mají specifickou historii, specifickou kulturu. A určité specifické rysy si neustále zachovávají včetně toho, jakým způsobem přistupují k politickým procesům. To je všechno trošku zvláštní. Takže tady musíme být tvůrčí, musíme být flexibilní. Musíme k tomu přistupovat imaginativně. A já si myslím, že bychom měli být dál v kontaktu nejenom s vůdci opozičních bloků, ale také s neformálními vůdci albánské společnosti. Bylo tady řečeno hodně dobrých věcí. O Širie, o dalších specifických rysech. Ale jsou tam tři základní náboženství. Ortodoxní, katolické a islám. A tyto komunity mají silné vůdce. Jsou tam silné nevládní organizace, jsou tam silní vůdci mládeže, s nimi se také musíme spojit. Děkuji mnohokrát a nyní ráda vám slovo paní Ulrika Lunaček na tři minuty. Prosím. Děkuji. Pane komisaři, dámy a pánové, i já chci poděkovat e, panu komisaři Filemu a panu Lajčákovi za tu práci, kterou odvedli nebo kterou se pokusili odvést e, při podpoře ze strany Evropské unie e, Albánii na cestě do Evropské unie. Já si myslím a jsem také velice potěšena, že ta debata se dnes odvíjí Eh, docela rovně a ne klikatě, jak jsme na to zvyklí mezi různými politickými stranami. To by bylo velice politování hodné a doufám, že to tak ani nadále nebude. Ta institucionální krize, kterou Albánie prožívá, je krizí, která je krizí politické kultury. Týká se násilí během voleb, které se rozšířilo i na ulici, kde začaly umírat lidé. A já se připojuji k těm, kteří říkají, že je potřeba toto vyšetřit a zjistit, kdo je na vině ale ta eh, věc, že eh, tady bylo násilí během voleb a eh, že se dostalo na ulici, může ohrozit i Evropy. A jak už řekl i pan komisař File, je, jde o to, aby všechny, všichni političtí aktéři jasně jednali ve prospěch eh, albánské populace a, a, a, Evropská unie by měla být ochotná si s Albánci sednout k jednomu stolu a eh, pomoci jim eh, toto vyřešit a ne svalovat vinu z jedné strany na druhé. Tedy tak, jak je to v Albánii, situace se musí změnit. To je nezbytné a to nezbytné vyšetřování, kdo si začal, kdo má vinu, to si myslím, že se pro evropský stát Eh, nehodí a eh, je potřeba, aby si z toho všechny albánské strany vzali poučení. Eh, pan Rama dnes řekl, že jeho, on a jeho strana se bude chtít na těch volbách podílet a že bude jmenovat zástupce své strany, kteří by se těch voleb zúčastnili. Já doufám, že tyto komunální volby proběhnou transparentně a že také jejich výsledek posléze bude akceptován. Ta liberalizace Eh, už se těšila velké podpoře tohoto, eh, tohoto parlamentu a já, pane komisaři, doufám, že eh, komise se nechystá zrušit nebo znovu zavést vízovou povinnost eh, pro albánské občany. Doufám, že k tomu nedojde. A další otázka je, jaké možnosti máme, když se obě dvě ty strany v Albánii nedohodnou. Jaký tlak můžeme vyvíjet? Jedna možnost, jak už řekla kolegyně Fornelis, eh, tím, že v rámci IPA fondů už vlastně eh, by se ta podpora podpora buď přerušila, anebo by se ty finanční prostředky eh, zmrazily, ale to si samozřejmě eh, přát nemůžeme. Ale to by bylo jenom v případě, kdy se nenajde řešení. Doufám, že tomu tak nebude. A eh, potom zde padlo také obvinění z obchodu orgány a, a uváděla se v této souvislosti i albánská tajná služba a s tou měla také snad spolupracovat albánská justice. Děkuji. Jaroslav Vaška má slovo na jednu a půl minuty. Děkuji. Od voleb 2009 eh, trvá neustále politické napětí. Eh, kvůli těsnému politickému eh, výsledku opozice označila jako manipulaci. Albánští Socialisté, které vede pan Rama, ovlivnili Perišu nejen z volebního podvodu, ale také ze zodpovědnosti za rozsáhlou korupci a zhoršující se životní podmínky obyvatel. Na Demonstrace organizované opozicí v Tyraně přišlo 21. ledna více než 20 tisíc demonstrantů, kteří žádají, aby Beriša odstoupil. Policejní zásah s použitím vodních děl, eh, slzného plynu si však vyžádal čtyři lidské životy a více než 150 zraněných. Eh, brutalita policejního zásahu je skutečnost, že bezpečnostní složky, které se zúčastnily na potlačení demonstrace, eh, obdržely odměnu ve výši jednoměsíčního platu. To je jasný důkaz toho, že albánský premiér si kupuje jejich přízeň a snaží se je získat pro svoji podporu a postavit je proti albánskému lidu. V slušných civilizovaných zemích o vládě rozhodují občané, voliči, a ne podplacené policejní složky. Pokud na tuto jasnou zásadu demokratického vládotí pan Beriša zapomněl, tak podle mého názoru nemá co dělat v čele demokratického státu. Myslím si, že nikdo z nás nechce, abychom v Evropě měli vlády, které svoji moc budují na volebních podvodech, skorumpovaných policejních složkách a které jsou zastoupené diktátory, kteří nejsou schopni předat vládu jiným. Takže v Albánii musíme být důrazní při prosazování demokracie. Děkuji. Kérem a képviselő urakat, képviselő asszonyokat, tartsák be az időt, mert már mindjárt évfél van. Můžete prosím dodržovat časový limit? Už je skoro půlnoc. Nerad bych vás přerušoval. Dodržujte prosím časový limit. Paní Doris Pak. Eh, pane eh, předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, o tom, o čem zde mluvíme, to nezačalo teprve 21. ledna. Proto se musíme ptát a ptám se také vás, proč komise a další mezinárodní aktéři eh, ten oheň neuhasili včas když se rozhořil, to znamená v polovině roku 2009. Ty volby v roce 2009 byly doposud ty nejlepší a vycházely eh, z volebního zákona, který svět divse byl společně schválen socialisty a demokraty, a, a demokraty eh, což bylo v Albánii novum. A co je důležitě, eh, důležité, Eh, všichni pozorovatelé voleb a my všichni jsme tyto volby považovali za korektní. A to následující, eh, ta následující eh, vláda ta vlastně byla zvláštní, protože tu se stavily dvě strany, které se nemohly ani cítit. Menší sociálně demokratická strana a druhá strana to vlastně jsou dva znesváření bratři, kteří se sešli a snažili se Albánii nějakým způsobem um, přivést k pokroku. Dostala se, uh, dostala se do NATO a u nás je v kandidátské pozici. Ale bohužel uh, opozice se rozhodla, že uh, tyto volby nebyly v pořádku a požadovala otevření uh, volebních uren, ale jaká vláda eh, si toto může dovolit bez dalšího? Je potřeba se obrátit na ústavní soud anebo na volební komisi. Ty protesty již jsme byli svědky a ty hladové stávky a tak dále a stávky i v parlamentu při eh, schvalování důležitých zákonů, to prostě nejde. To je potřeba říci a je to potřeba pojmenovat. Nemůžeme všechno vždy měřit stejně prosím, aby bylo jasně řečeno, v čem spočívají ty největší problémy. Protože eh, co se týče těch útoků posledních, od eh, počátku to téma bylo otevřít volební eh, urny, jenže to nebylo možné, protože to nestojí ve volebním zákoně. Teď to násilí eskalovalo, došlo ke čtyřem, ke ztrátám čtyř liškých, lidských životů, teď předkládáte cestovní mapu a já bych si velice eh, přála, aby pan Lajčák a i vy, pane Fíle, jste pomohli lidem v, tě, v této zemi přijít k lepší budoucnosti. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A nyní má slovo pan Boštenaru na minutu a půl. Thank you very much, Chairman. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já velice vítám vaše prohlášení. A chtěl bych také zdůraznit, co říkal pan Lajčák ve snaze najít řešení. Nedávné demonstrace v Tunisku a v Egyptě rozhodně byly něčím, proti čemu byli místní diktátoři. Nakonec museli odjet ze země. Ale nedošlo k velkému násilí, nedošlo k popravám, jako v Tyraně. Pokud je o obvinování nebo obvinění pana Periši, ministerského předsedu, podle kterého demonstrace byla pouze pučem, albánský prezident, generální prokurátor a vedoucí tajných služeb, které jmenovali nebo byli jmenováni za vedení pana Beriši, prosím vás, řekněte mi, to jsou teď najednou všichni socialisté? A nebo je s panem Berišou něco v nepořádku. Rád bych ocitoval něco, co říkal Tomás Katrimen z ministerstva vnitra Spojených států, který veřejně odmítl hypotézu, že to, co se stalo 21. ledna, bylo pučem, státním převratem. Já myslím, že se opravdu musíme angažovat. Stejně jako USA a NATO. Musíme se snažit pomoct Albáncům oběma albánským stranám, aby dojednali řešení. Ale vyzývám také všechny kolegy, kteří bezpodmínečně podporují pana Berišu. Tak to k tomu přistupovat nejde, tak to jednostranně. Je potřeba zatlačit na obě strany, abychom konečně měli nějaké řešení. Doposud pouze jedna strana projevila ochotu zavést nebo realizovat usnesení Evropského parlamentu a těch 12 návrhů, o kterých už jste mluvil, pane komisaři. Já nyní vyzývám komisi, aby byla silná a aby tlačila na dohodu na základě usnesení Evropského parlamentu a na základě těch 12 podmínek, o kterých jste mluvil, s přihlednutím k tomu, že bez úplné celkové dohody z obou stran evropský proces nebo proces integrace Albánie do Evropy může být úplně zmrazen. Děkuji vám. Ještě jednou opakuji, že bych vás chtěl všechny požádat, abyste dodržovali řečnickou dobu. Pan Antonio Cancian, dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu komisaři Rád bych také prosazoval tuto cestovní mapu, kterou jste předložil, protože pevně věřím, že Albánie je zemí, která má evropskou perspektivu a měla by se stát kandidátskou zemí. Krvavé události na 20. ledna ovšem vrátili tyranu o několik let zpět. Jsou to podobné protesty, krvavé protesty, které tam probíhaly v 90. letech. Mám tedy velké obavy, co se týče budoucnosti této země. Spolu s dalšími kolegy jsem měl možnost na vlastní oči vidět, jak je místní situace obtížná. Nedávno naše delegace navštívila tuto zemi v roce 2010 a bylo to v rámci stabilizačního Eh, výboru v květnu loňského roku. Podařilo se nám přijmout konečné usnesení, ale musíme se zaměřit především na problémy v budoucnosti. Zmínil se problém nezaměstnanosti. Je to sociální rakovina, nejen politická korupce. Musíme najít odpovědnost, to musí být eh, jasná dohoda a musíme také zajistit, abychom se shodli na základních pravidlech, eh, kterými se musí řídit jak vláda, tak opozice. Chceme, aby příští volby byly demokratické, svobodné a maximálně transparentní. Dnes máme příležitost, protože 8. května se budou konat místní volby, v Tyraně a to bude eh, určitá možnost eh, nastavit laťku eh, pro demokracii. Zcela jistě musíme být na místě, musíme být přítomni a musíme zajistit, aby Albánie učinila patřičný pokrok. Evropa musí neustále vést dialog a musí spolupracovat. Vaše přítomnost je zcela zásadní. Děkuji mnohokrát. Paní Kopa minutu a půl. Pane předsedo, co se týče těch událostí v Albánii a dramatickém vývoji během demonstrací proti korupci, kde byly oběti na životech po střetech s policií, je potřeba skutečně jednat. Je to krize, která zde vzniká a představuje nebezpečí pro budoucnost země. My všichni jsme spolu zodpovědní. Vláda musí chápat, co po ní eh, její lid chce. Eh, tato země potřebuje funkční vládu a právní stát. Je potřeba zabránit korupce. To by mělo být prioritou vlády. Národ má také právo demonstrovat v rámci zákonnosti když dojde eh, k přesvědčení, že vláda postupuje proti lidu. A Evropská unie musí dělat vše, co je v jejich silách, zachovat klid a pokoj a my všichni k tomu musíme přispět. Myslím také, že je potřeba vidět, do jaké míry je vláda zodpovědná a nevinit pouze opozici z této krize. Je také důležité, aby byl znovu zahájen politický dialog a nalezeno řešení tak, jak je, se předpokládá v ústavě. Děkuji a konečně Pan Pusutil, dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Když se podívám na situaci v Albánii, skutečně mě to velmi mrzí, protože si také vzpomenu na historii mé vlastní země. V 80. letech, před nějakými 30 lety, my jsme byli na Maltě v podobné situaci. Bylo tam hodně rozporů, napětí, politických sporů a dokonce násilí bylo to prostředí, které nás dusilo a rozhodně jsem na to nemohl být hrdý. A myslím si, že i albánští občané musí být velice smutní z toho, jaká je teď situace v jejich zemi. A že ani oni nemohou být příliš pišní na to, co se tam teď děje. Dnes jsem na svou zemi velice hrdý, protože se nám podařilo vybudovat zemi stabilní, demokratickou a především zemi, která je členem evropské rodiny. Politické prostředí je úplně jiné než dřív. A já si dnes přeji, aby i Albánie naplnila tento cíl, stala se stabilní zemí, stala se členem evropské rodiny. Ale je zjevné, že dokud dvě hlavní strany v této zemi budou pokračovat stejným způsobem, Albánie tohoto cíle nikdy nedosáhne. Je to škoda, ale je to tak. Evropa dělá, co může. Právě jsme liberalizovali vízový styk pro albánské občany. Ale Albánie také musí udělat svůj díl. A aby k tomu došlo, tak vláda i opozice musí zaujmout jiný přístup. Musí uplatňovat vyzrálou politiku. Politiku odpovědnou z pohledu albánských občanů. Politiku, která přináší větší jednotu v této zemi. My tady nejsme od toho, abychom Albáncům říkali, co mají dělat. Jsme tady od toho, abychom jim řekli, že rozhodnutí o tom, jestli Albánie najde své místo v evropské rodině, je na nich. Děkuji. Děkuji. A nyní přichází postup Catch the Eye. Jako první dostává slovo Ibrich Šakič na jednu minutu. Tak, Rudforande. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I když eh, albánská krize trvá určitou dobu, tak teprve nyní došlo k určitému vyústění eh, eskalaci napětí a je důležité, aby Evropa okamžitě a dobře reagovala. Pan File, pan Lajčák jsou velice zaangažovaní a je důležité ukázat, že Albánie neřeší tento problém sama. Musíme získat důvěryhodnost této země, která se chce stát eh, členem Evropské unie. Otázka zní, kdo má pravdu a kdo se mílí. Jak eh, opět nastolit politický dialog eh, v rámci demokratických institucí? Nechceme podporovat někoho nebo nechceme podporovat takovéto šarvátky, kdo má pravdu, kdo se mílí. Musíme ale vyslat jasný signál. Musíme tedy poukázat aby tato cesta směřovala k Evropské unii, anebo jinak se dostane do izolace. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, já se chci připojit ke kolegům, kteří vyjádřili určité obavy. Situace v Albánii je skutečně znepokojivá a mohla by mít závažný dopad na budoucí vyhlídky nejenom Albánie, ale i dalších zemí v tomto regionu. Evropská unie loni uvedla, že se domnívá, že Albánie a Bosna a Hercegovina dosáhly pokroku, co se týče reformního procesu. A liberalizovali jsme vízový režim. Ovšem několik měsíců na to začaly politické nepokoje, které dokonce stály lidské životy. A proto se musíme domnívat, že Albánie neobstála ve zkoušce. A proto musíme oddálit příslušné vyhlídky této země, Albánie. A proto všechny země na Balkáně musí projevit solidaritu a musí podpořit integraci v tomto regionu. A musí také podpořit stabilitu. Mnohokrát děkuji. Paní Vasesku je další. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V Albánii koncem ledna byla velice napětá situace a je to uh, důkaz toho, že jsme nepřekonali určité politické rozdíly. Došlo k eskalaci mezi eh, vládou a opozicí a stálo to eh, několik eh, lidí lidský život. Je to určitý konflikt, který se nejdříve řešil v parlamentu, ale organizovaná skupina opozice napadla vládu, vládní budovy, a to silou, a podstatě byla určitá snaha také zakrýt vyníky. To je naprosto nepřijatelné. To je důvod, proč se obracím na vůdce opozice, protože je důležité přijmout výsledky eh, voleb z roku 2009 a eh, tato opozice musí také respektovat vůli lidu. Není možné eh, s takovýmto způsobem vyjadřovat svoji nespokojenost. Vyšeli Papa Děkuji jako další pan Papa Nikolau. Děkuji, vážení kolegové. Já chci říci následující. Je to příznačné, Existují také takové indicie, které jsou pro růst Albánie pozitivní a to v době nestability. Máme tady v roce 2010 růst dvouprocentní a na letošek se počítá s třemi procenty. I přesto se sociální napětí stále zostřuje. Pane komisaři, ten tamní růst albánským občanům pravděpodobně nesprostředkoval pocit blahobytu. Právě naopak ukazuje se, že lidé jsou stále rozmrzelejší a máme tady také nové vlny emigrace albánských občanů do zahraničí, tak jak to bylo intenzivně v 90. letech eh, v Řecku. To je těžký moment. I Evropa by měla přijít s politickou pomocí a jednat rozhodně. Musíme poskytnout praktické příklady tak, aby Albánie mohla také využít tohoto růstu ve prospěch všech sociálních skupin. Děkuji. A konečně v neposlední řadě pan Šoplin, jedna minuta. Děkuji. A budu pokračovat angličtiny. Eh, toto je něco jako studená občanská válka, kdy politické strany jsou na eh, vlastně proti, eh, proti stranách a, a jak levice, tak pravice se domnívá, že jejich strana by měla mít absolutní vládu, tak jako to bylo u komunistické strany. Jakmile začala tato polarizace, tak je velice těžké tuto situaci přeměnit v situaci, kdy se používají demokratické normy, protože v kontextu politické moci je to naprosto racionální, ale tragické. Existuje eh, nějaké východisko, ano, ale pouze eh, obrovská krize anebo obrovský eh, historický kompromis by toto řešení mohl přinést. Děkuji. Děkuji také za to, že jste nepřetáhl svůj řečnický čas a to byl poslední řeční, kterého jsem měl na seznamu a nyní chci dát slovo panu komisaři Filemu, aby schrnul to, co jsme právě vyslechli. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Pane předsedo, vážení poslanci, já bych vám rád poděkoval za tuto živou debatu. A než přijdu ke svým závěrečným poznámkám, dovolte mi, abych odpověděl na dvě otázky, které v této rozpravě zazněly. První z nich položil pan Elner. Na to odpovím písemně. zohledníme to, na co se tato diskuze především zaměřila. A pak tady byla další otázka, a totiž, co si myslíme o sankcích. Ne. Sankce ne. Proč ne? protože při rozšíření je velice spravedlivá podmíněnost. Je to velice jednoznačné. Splníte určité podmínky, a dovolíme vám postoupit dál v procesu rozšíření a nakonec přistoupit k Evropské unii. Když nesplníte podmínky, nesplníte požadavky, tak vás to zpomalí. A nakonec zastaví. To je bohužel cena, kterou pak platí nejenom politici, ale také občané příslušné země. Pane předsedo, vážení poslanci, vysoká představitelka i já se budeme dále snažit umožnit dialog s albánskou vládou i opozicí. Máme jasnou představu o tom, jak to udělat. Potřebujeme i vaši podporu, abychom zajistili, že vůdce hlavní opoziční strany a ministerský předseda Albánie pochopí, o co nám jde. Mohlo by to tuto zemi vyvést z politické krize a mohlo by to umožnit pozitivní kroky směrem k evropské integraci. Evropská unie učinila příslip vůči všem balkánským zemím. Všem slíbila, že vstoupí do Evropské unie. My naše sliby dodržujeme a posílíme svou angažovanost za předpokladu, že tyto země naplní kritéria. Albánie musí naléhavě realizovat 12 hlavních priorit. A patří k tomu také řešení základních principů demokracie, neboli řádné fungování parlamentu, oddělení pravomocí, provádění voleb a respekt k právnímu řádu. Toto všechno bude možné pouze tehdy, jakmile se současná politická situace obrátí k lepšímu. A jakmile opět nastane úplný a konstruktivní politický dialog v parlamentu a bude panovat respekt ke všem politickým institucím a jak, jakmile si všichni uvědomí, že albánští občané mají ambice, kterým je potřeba věnovat pozornost. Albánští vůdci musí něco udělat teď, ku prospěchu svých občanů. A Evropská unie je připravená pomoct. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Situace v Albánii bude vyřešená. Já bych rád ukončil tento bod rozpravy touto myšlenkou a rád bych postoupil k dalšímu bodu na pořadu jednání. Týká se prohlášení komise, skandálu s odposlechy v Bulharsku.